Milí kolegové, zahájíme vysvětlování hlasování. Ti, kteří si ještě potřebují něco prodiskutovat, tak prosím před sálem, protože my se vrátíme k práci a budeme vysvětlovat hlasování. Zpráva Mariel de Sarnes, slovo má pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Hlasoval jsem proti zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření v oblasti olivoleje, protože to není správné opatření. Tuniským zemědělcům to nepomůže a povede to pouze ke zvýšené zmíře podvodů, k většímu riziku podvodů pro evropského spotřebitele a navíc to zatíží italské zemědělce, kteří již tak trpí chorobami neolivovníků. Tady by vedlo to k ohromnému navýšení dovozu olivového oleje z Turecka až od 81 a my už jsme pro olivový olej jeden kontingent otevřeli a tato kvota by to opětovně navýšila o velké množství, vedlo by to k podvodům, spotřebitel by byl klamán o původu produktu a to by šlo na úkor kvality našich produktů. Mně jde tedy o to, jakým způsobem chceme Tunisko podpořit. Samozřejmě demokratizační proces Tunisku podpořit musíme, ale ne tak, že to půjde na úkor našich producentů olivového oleje. Pan Golniš. Velice stručně, vážený pane předsedo. Já mám pocit, že francouzština nefunguje, alespoň já teda nějak mi to nefunguje, nejsem schopen to sledovat ve francouzštině. Ve francouzštině mm, projev eh, kolegy prostě neprošel. Kolegové, se pokusí váš problém vyřešit. Není pan Hanan? Není v sále. Takže pan Jár, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Z jedné strany jsme velmi rádi, že zpráva byla přijata, protože nejlepší rozvojová pomoc je vždy vzájemný obchod. Svobodné obchodní vztahy, ty vytváří ekonomický rozvoj a hospodářský rozvoj, vytváří pracovní místa, ty vytváří příjmy a blahobyt. To je v pořádku. Na druhou stranu, Víme velmi dobře právě v případě dovozů zemědělských produktů, že tady hrozí kolaterální škody v, na vnitřním trhu a na to musíme dát pozor a poukazovat na to. Zejména v sektoru o zeleniny a ovoce máme v Evropské unii latentní přebytky a e, necitlivé dovozy by mohly vést k cenovému propadlu, což by zatížilo naše evropské zemědělce a proto prosím za prvé Evropskou komisi, aby si ten problém uvědomila a za druhé, aby se postará o nějaká přiměřená opatření, kompenzační opatření pro naše evropské zemědělce. Děkuji a nyní pan Takula. Vážený pane předsedo, rád bych poděkoval za slovo a zároveň eh, k tomuto tématu spolupráce s Tuniskem je nesmírně důležité, abychom podporovali Tunisko, podporovali Tunisko především na jejich cestě k demokracii. To je zásadní. Musíme v severní části Afriky podporovat taková partnerství v podstatě na celém kontinentu, to je jasné, ale zároveň musíme zajistit ochranu produkce olivového oleje v jižní části eh, Evropy, musíme zajistit eh, nejenom kvantitu, ale i kvalitu tohoto oleje. Nyní zde budeme mít, mít eh, větší počet nebo větší množství oleje bez eh, celních poplatků. Nejsem si úplně jistý, zda je to správné. Děkuji. Děkuji a nyní zde jsme u zprávy paní poslankyně Grostet a slovo má pan Mamikis. Děkuji, vážený pane předsedo. Toto je návrh, který představuje určitou snahu Evropské unie dále připravovat a rozvíjet legislativu v této oblasti, v oblasti zdraví a blahobytu zvířat. Velice často nejde pouze o veterinární produkty, ale často i produkty, které se poté využívají pro léčbu lidí. Tento návrh se snaží zlepšit přístup ke stávající medicíně a zároveň podporovat rozvoj nových léčiv v této oblasti. A zároveň je to návrh, který se snaží bojovat proti antibakteriální rezistenci. Toto je rovněž zásadní záležitost, o tom jsme hovořili na plenárce a já jsem hlasoval pro. Pan Hanan zde není, pan Jár? Pan Jár? Děkuji, pane předsedo zemědělství v, jak si převzala odpovědnost, musíme eh, lépe dohlížet nad eh, léčivými přípravky pro zvířata. Jejich používání musí být přiměřené, jejich používání musí jít ku prospěchu dobrých životních podmínek zvířat a dále třeba dbát na možné vedlejší účinky v humánní oblasti. Heslo rezervní antibiotika a a rezistence na rezervní antibiotika. Zemědělství je pouze částí problému, ale i když je pouze částí problému, tak je třeba e, tuto, tento částečnou oblast dořešit. A já si myslím, že tato zpráva nalezla dobré kompromisy. Chceme zakázat e, obchodování s antibiotiky na internetu, chceme zminimalizovat používání antibiotik a při používání rezervních antibiotik máme vlastně dvojí schvalovací postup, což zohledňuje důležitost těchto léčiv a omezí jejich používání. Děkuji. Děkuji. A nyní jsme u zprávy pana Cypriana Tanosesku. A slovo má pan souvisí s předchozím bodem týká se obecně eh, veterinárních léčivých přípravků. já na těchto materiálech vnímám a vítám to že k tématu které už dosud bylo upraveno eh, ve směrnicích se snažíme upravit lépe a dokonaleji. je to myslím dobrý postup i do budoucna nerozšiřovat permanentně eh, působnost evropské unie neupravovat nové a nové oblasti ale naopak ty které již upraveny byly upravit lépe a kvalitněji a to je podle mě hlavní filozofie eh, této úpravy proto jsem ji také podpořil. a protože to je věc která je ku prospěchu zvířat tak mám dvojnásobnou radost že cítím že má tento materiál velkou podporu na půdě parlamentu. děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já rovněž vítám tento nový návrh, tyto nové návrhy, které se týkají financování Evropských, Evropské agentury pro léčiva. Zároveň souhlasím s tím, že role této agentury při registraci veterinárních léčivých přípravků, že tato role by měla být navýšena a že je to správný krok správným směrem. Každý členský stát samozřejmě má svůj vlastní systém, ale potřebujeme určitého společného jmenovatele. A proto vítám změny, navržené změny, které redukují kompetence komise, to znamená, že budeme v oblasti spolurozhodovacích postupů a ne implementačních eh, aktů, tak jak tomu bylo v minulosti prováděcích aktů, tak jak tomu bylo v minulosti. A doufám, že každých pět let eh, bude probíhat revize a já jsem hlasoval proti. Pan Jár? Pan Jár, pan Hanan zde není. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze něco doplnil. V zásadě mohu s touto zprávou souhlasit, ale chci připomenout, že je v oblasti zemědělství je to vyřešeno velmi transparentně. Máme velice dobré sledování používání antibiotika, jsme také pro to nové schvalovací, pro ten nový schvalovací postup, ale pouze prosím, abychom tato kritéria, ty podmínky, které jsme nastavili a zavedli v oblasti zemědělství, abychom něco takového podobného měli také v oblasti humánní medicíny, neboť tam je situace jiná, například co se týče informací, co se týče e, četnosti používání a metod léčby. Mnohé je tam velmi nejasné, mnohé údaje vůbec nedostaneme k dispozici, pouze, nebo pouze prostřednictvím nějakých vedlejších cest, prostřednictvím pojišťoven. Takže tady vlastně by byla veterinární oblast, by mohla být příkladem pro oblast humání. Tam je používání antibiotik mnohem velký problém a to se týká skutečně všech oblastí společenského života, takže je třeba to upravit jak v oblasti veterinární, tak v oblasti humání a to společně. Děkuji, pan Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, já jsem nesmírně rád, že jsem rovněž mohl podpořit tuto zprávu. Jsem nesmírně rád, že došlo k přijetí této zprávy. Toto je velice důležitá oblast. Vím, že za odvedenou práci velice často některým organizacím nevěnuje dostatečnou pozornost. Pan já se zmínil o tom, že máme možnost vysledovat naše potraviny. Je to profese, veterinární profese, která nám velice pomáhá v této oblasti a e, často si nedostanou dost, e, zaslouženou pochvalu. Nyní zajistíme úplné plnění pravidel, která jsou v Evropě stanovena. A Bohužel eh, pan Jár se zmínil o tom, že prodej po internetu ještě není úplně dostatečně ošetřen, musíme se tomu věnovat pozorněji, abychom nejenom pokud jde o samotné produkty, ale zároveň eh, nezapomínat na ocenění této profese, která odvádí úžasnou práci. Děkuji. Děk, také my děkujeme a nyní se dostáváme k návrhu k usnesení na cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Pane předsedo, já podporuji eh, rezoluci eh, prosperující ekonomice založené na datech a digitální dovednosti. A pokud naši občané mají využívat příležitosti digitálního světa, tak musíme koordinovat akce v členských zemích. Musíme potřeba digitál, poskytovat digitální vzdělání, eh, školní ve školách, univerzitách, na pracovištích nebo i penzistům. Nikdy to nebylo tak důležité, protože pokud nebudeme mít digitální dovednosti, tak se nedostaneme potenciálu digitálního jednotného trhu pro vytváření pracovních míst, pro podporu evropské ekonomiky. Potřebujeme digitální eh, dovednosti, abychom byli eh, srdcem všeho, co děláme. Švédsky premiér navrhl eh, zvláštní summit o sociální Evropě. Já bych si přála i summit o digitálních znalostech, aby to bylo prioritou, aby žádný evropský občan nezůstal pozadu digitální revoluce. Děkuji. Děkuji také já. Děkuji pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Do roku 2020 bude 16 ehm, trilionů dat. To znamená nárůst o 60 minimálně. to znamená 40 zetabajtů, to znamená 5200 eh, gigabajtů na každého obyvatele. To znamená, ten potenciál je obrovský, budeme to muset eh, využít. Já podporuji tento dokument, je v zájmu spotřebitele, ehm, profesionálů ve eh, školství, ve zdravotnictví. Potřebujeme jasné informace pro lidi, pro Evropskou unii, pro komisi. I to se týká i inovace investic. Eh, nejenom na evropské úrovni, na ostatních úrovních. Děkuji, pan Kelly. Eh, děkuji, pane předsedo. byla jedna výjimka v hlasovacím seznamu, kdy jste ani vy nevěděl, zda eh, jsou kolegové pro nebo proti eh, návrhu 26. To není správné. Myslím, že potřebujeme důkaz, eh, jak se hlasovalo. To ke každé zprávě potřebujeme vědět, kolik kolegů hlasovalo, kolik bylo pro, proti ke každé zprávě. No, to bychom měli zvážit u všech zpráv do budoucna. Kromě toho je to velmi důležitá zpráva. A jako zpravodaj myslím, že a, a já a mnozí další doufám, že udělám pokrok. Da. Já vám Mm, řeknu, že e, frakce žádají o jmenovité hlasování nebo ne, takže já prostě implementuji to, co dostanu od nich. Já nekritizuji vás, ale myslím, že to je věc, kterou bychom měli zvážit. Ano, chápu. To jenom tedy do záznamu. Máme, jsou tady pozměňovací návrhy, které stojí za to ověřit, o to jde dobře. Um, Mm, tady máme návrhy rezoluce. První Eritrea, pan Pospíšil. Já jsem podpořil toto usnesení, které se vyjadřuje k situaci v Eritreji. Ta situace je opravdu mimořádně tragická. Jedna z nejchudších zemí na světě s totalitním eh, režimem který považuje své občany víceméně za vězně týrá je posílá je na vojenskou službu která je časově neohraničena je dobré si uvědomit že toto je jedna ze základních zemí odkud přichází velké množství uprchlíků do evropy nejvíce po sýrii aniž by přímo v zemi samotné panovala občanská válka. je to důsledek totalitního režimu tamního prezidenta a je dobře že jsme přijali usnesení ve kterém odsuzujeme tento režim a vyzýváme eh, tamního prezidenta a tamní vládu k tomu aby zjednali nápravu. je otázka nakolik toto bude mít vliv na chování tamní totalitní junty ale myslím si že je dobré alespoň takto na to upozornit byť se obávám obávám že to s chováním prezidenta a jeho vlády asi nic neudělá. děkuji. pan Děkuji za slovo, pane předsedající Eritrea se nachází v šílené situaci, pokud jde o lidská práva, pokud jde o svobodu projevu, o jakékoliv možné zdroje, neexistuje zde nezávislé soudnictví. V podstatě veškerý Eritrejci od 18 do 50 let mm, v šílených podmínkách slouží v místní armádě. Mnoho z těchto lidí samozřejmě končí jako uprchlíci u nás v Evropě. Pokud považujeme Eritreu za africkou zemi, můžeme říci, že je to v podstatě částečně pravda, ale Evropská unie bohužel nemá žádné páky, aby ovlivnila situaci v Eritreji. Nemá žádný dopad na místní vládu, na místní chuntu. Stávající vláda, ta je úplně jedno, co zde říkáme a zároveň jejich vztahy se sousedními zeměmi jsou šílené. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo, pan Kelly. Já jsem podpořil tento návrh usnesení, který předložila moje strana EPP. Pokud je o stávající situaci v Eritreji, víme, že žádáme, aby okamžitě propustili politické vězně, aby reformovali eh, mm, vojenskou službu, aby, zamezi, aby zajistili sociální bydlení a zamezili vyhánění lidí z jejich domovů. Dále je to právo na vzdělání, které musí být implementováno a samozřejmě zlepšit podmínky tak, aby lidé neutíkali z této země. Pouze trvalý mír a prosperita může vyřešit situaci, ovšem to samozřejmě nemůže existovat bez dodržování lidských práv. Velice nám leží na srdci situace politických vězňů, porušování lidských práv a porušování právního státu. Plně podporuji žádost o okamžité propuštění pana Isaaca který, novináře, který je vězněn v šílených podmínkách eh, v už několik let eh, a eh, aniž by byl obviněn čehokoliv. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další zprávě a to je zpráva o Macedonii. Děkuji, pan Pospíšil. podpořil tuto zprávu která popisuje e, současnou situaci v makedonii a řeší e, proces přistupování této země k evropské unii. jsem přesvědčen že dlouhodobě musíme nabídnout zemím západního balkánu možnost stát se členy evropské unie. v případě makedonie pak vyjadřuji e, velkou radost nad tím a poděkování jak se makedonie zhošťuje své role v migrační krizi a jak hlídá svou hranici mezi makedonií a řeckem supluje tak roli řecka které bohužel není schopno svoji hranici pořádně hlídat. takže i toto je důvod proč bychom měli makedonii podporovat proč bychom ji měli vnímat jako významného partnera vůči evropské unii. s politováním konstatuji že bohužel právě řecko blokuje další proces přijímání díky názvu tohoto státu. myslím že takovéto malicherné věci by neměly rozhodovat o tom zda se makedonie stane či nestane členem evropské unie. děkuji paldies jums priekšsēdētāja kungs līdzīgi ik visai grūtai situācijai bosnija. Bosna, Hercegovina, Turecko jsou v obtížné situaci, co se týče um, jednání o vstupu. Totež se týká firm. Spor s Řeckem napětí s Bulharskem, to nejsou jediné faktory, které eh, stěžují jednání mezi EU a Makedonií. V tuto chvíli tato jednání nezačala eh, z důvodu postoje rady a jeden z problémů je politická nestabilita Makedonie, korupce, nedostatečná svoboda, eh, svoboda projevu, a bohužel tam není žádný pokrok. Nelze konstatovat žádný pokrok. Samozřejmě já jsem hlasoval pro tuto rezoluci a doufejme, že to bude alespoň krok před. Děkuji panu Kelimu. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Hmm všechny ty hlasy s výjimkou jedného k návrhu 7D, eh, který se týká NATO, jinak jsem byl pro, pro tady jsem se zdržel, protože jsem neutrální státu. Také chci říci, že souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů, eh, že Makedonie vezme svoji zodpovědnost a splní své závazky udržitelným způsobem, včetně závazku posílat, posílat dobré sousedské vztahy, aby ehm, bylo pozitivní doporučení zahájit jednání o členství. To je velmi důležité. Já souhlasím s požadavky výboru o konstruktivní politivní di- politický dialog, především přípravu na volby 5. června 2016, které budou kritické pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie. Paní, Paní Makovej má slovo. Este adevărat că Macedonia se confruntă. Ah, je pravda, že Makedonie se potýká s největší politickou krizí od roku 2001 a zároveň eh, vidíme, že hlas občanské společnosti v Makedonii je čím dál tím hlasitější, ozývají se a snaží se vyřešit krizi. Destabilizace Makedonie eh, nesmíme ji blokovat, je třeba, aby se mohla občanská společnost v zemi rozvíjet. Makedonie se snaží přistoupit k EU, její úsilí nesmíme ignorovat. Komise vydala svá doporučení a rada se odmítá nějak pohnout kvůli Řecku. Řecko odmítá uznat integrační úsilí, které Makedonie vyvinula také úsilí při řešení krize s uprchlíky. Makedonie tedy ve, ve křehké situaci zaslouží si naši pomoc a podporu. Měli bychom eh, splnit naše závazky, které jsme dali této zemi, jinak ztratíme důvěryhodnost. Děkuji, říká předseda a jsme nyní u zprávy o Černé hoře. A slovo má pan Mamikins. Děkuji za slovo, pane předsedo. I přesto, že zde vidíme různé problémy v rámci interní politiky v této zemi, Černá hora zahájila jednání o přistoupení k EU již před čtyřmi lety. Je to jedna z nejúspěšnějších zemí v tomto ohledu to, že například je euro, si myslím, rovněž urychluje celý reformní proces. V minulém roce jsme viděli mnoho pozitivních výsledků i v oblasti implementace právního státu. Ta, ten pokrok eh, možná není až tak rychlý, jak jsme si přáli, nicméně vývoj jde správným směrem a je pozitivní. Zároveň systém vzdělávání je v současné době reformován a proto si tuto zprávu nesmírně cením. Děkuji. Pan Kelly má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem hlasoval společně s mou politickou skupinou u této zprávy o situaci v Černé hoře. To nebylo nic obtížného, protože si myslím, že všichni se snažíme velice realisticky dívat na tuto zemi. Černá hora udělala obrovský pokrok v mnoha oblastech a my doufáme, že jednoho dne se stane členem Evropské unie. Je zde mnoho jiných zemí, které by se rády staly členy EU a na druhé straně země jako Velkou Británii, která plánuje odchod z Evropské unie. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že Černá hora skutečně odvedla obrovský pokrok v oblasti občanských práv, v oblasti práv žen. A to je správné. Jistě nemůžeme tolerovat špatné zacházení s občany této země. Musíme pomoci Makedonii a Makedonie musí pomoct svým lidem zredukovat chudobu a jednoho dne, doufám, bude součástí EU. Děkuji. Montenegro a deschis 22 de capitole. Děkuji. Černá hora již otevřela 22 vyjednávacích kapitol, dvě jsou již téměř uzavřené. A Evropská unie by měla jaksi ohodnotit to úsilí, které vykonává černohorská vláda v boji proti terorismu, znamená islámskému. Téma, které stále ještě není dořešeno, je korupce, přijetí etického rámce asi eh, jak si realitu v zemi nezmění, je to takzvané měkké právo, které pravděpodobně pouze obtížné bude mít nějaké výsledky. Takže problém s korupcí přetrvává, není eh, vyšetřovány korupci případy, případy korupce nejsou vyšetřovány a také majetky nejsou zabavovány, vše je velmi takové lehké, pokud se vůbec něco stíhá mírným způsobem a nemáme tady konkrétní výsledky. Měli bychom se podívat na to, jak vypadá například počet odsouzených. To by mohl být eh, jaksi důkaz toho, že se bojuje proti korupci v Černé hoře. Tento boj by tam prostě měl být, ale zdá se, že politická třída se stále ještě bojí. Děkuji předsedání, se dostáváme ke zprávě pana Gualtieriho. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Podobně jako v roce 2012, když jsme reagovali na krizi, jsme navrhli právě tento nový prvek v EU. Dohled byl přenesen na evropskou úroveň v oblasti bankovnictví a já vítám tyto kroky. Rád bych, aby strukturální reformy v bankovním sektoru byly ještě urychleny aby se tento sektor stál, stál odolnějším vůči jakékoliv příští krize. Především se to týká velkých bank. Domnívám se, že stradatelé a klienti bank získají na tomto procesu, protože vklady budou skutečně ručeny a v případě problémů se předpokládá s kompenzací těchto eh, klientů. Děkujeme. Pan Takula? Yes. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě o bankovní unii, protože mám pocit, že jste v Evropské unii se nám povedlo docela dobře, řekla bych možná až příliš dobře, řídit tento sektor a naši stradatelé ale bohužel teda museli zaplatit za špatnou politiku bank v minulosti. Máme zde mnoho příkladů tohoto špatného postupu Ovšem prostřednictvím bankovní unie bude eh, Evropská unie mrtvou unii, dojde k mutualizaci dluhů a já jsem pro Evropan, já nechci, aby Evropa šla tímto směrem, chci, aby jsme se rozvíjeli jakožto unie nezávislých států a podobné konstrukce, podobné bankovní unii podle mého názoru povedou pouze k k nezodpovědnosti a mutualizaci dluhů. Náš bankovní sektor musí být postaven na zdravých základech a ne na společných politikách. Děkuji. Um, domnul uh, Kelly. Uh, thank you again. Děkuji, pane předsedo. Um, také chci zdán hold za efektivní řízení této schůze trošičku, také za trošku humoru, což obvykle není něco, co bychom spojovali s bankami, takže tam toho není moc humorného. Um, jenom především, jak se banky chovaly během ekonomické recese i v mé zemi. Já jsem rád, že Evropská unie eh, se ujímá dohledu nad bankami a že máme zátěžové testy a podobně, že pravidla platí celé Unii, protože malá země jako Irsko, tam je snadné to trošičku ignorovat, je tam příliš mnoho špatné praxe. A teď máme příležitost skutečně vytvořit unii, aby eh, banky, kde by banky fungovaly efektivně a eh, daňoví poplatníci to nemuseli všechno platit a nikdy nemuseli už slyšet frázi too big to fail. Tam eh, musíme skutečně udělat červenou linii, dodržovat pravidla Evropské unie a ve 28 členských zemích. Takže vám děkuji dvakrát. Eh, pan Hanemans. Dámy a pánové, finanční krize, která eh, probíhá od roku 2007 v celém světě, vedla k tomu, že politici se chtějí zbavit rizik v ekonomickém sektoru, zvýšit finanční nárazníky a řešit takto problém finančního sektoru, což je dobře. Ovšem Unie ten, to, to nevyužila. Jakmile vidí problém, tak ho ignorují a sjedno, snaží se jenom sjednocovat. Bankovní unie ve třetím pilíři, to to má být garance vkladů, má to být nový e, transfer z unie ze severu na jih a e, eurozóně bude skutečně spirála směrem dolů, proto jsem byl proti paní Grafíny. Děkuji. Já jsem hlasovala proti této právě protože myslím, že pro tuto zprávu, že myslím, že uh, potřebujeme bankovnou unii, eh, to bude klíčové pro financování především malých a středních podniků, spa, klesne úvěrové riziko, potřebujeme SSM, kvalitní dohled, neměli bychom přehánět obezřetnost a přenášet všechna rizika na klienty, především na malé střední podniky. Financování malých a středních podniků je klíčové, je třeba mít k němu přístup, abychom neblokovali výzkum přijímání nové technologie. Já jsem proto hlasovala pro tuto zprávu a jsem ráda, že eh, je, eh, že komise má pravomoci díky této zprávě, protože musí zajistit fungování vnitřního trhu. Děkuji. Takže tímto přerušuji eh, schůzi do tří hodin.